Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir können das nur noch. Vážení eh, kolegové, vítám vás zpět. Takže, milí kolegové a kolegyně, nyní se budeme věnovat eh, další záležitosti absolutoria, které se týká dalších institucí. Máme zde pana Tomáše Zdechovského, který je zpravodám, takže prosím. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Počtového výboru. Předně bych vám chtěl poprvé popřát e, šťastný nový rok a mnoho zdraví a úspěchů do roku 2020. Co se týká naší společné práce tady ve výboru pro rozpočtovou kontrolu, přeji nám všem, abychom navázali pevné vztahy v zájmu kontroly unijního rozpočtu a společně dál úspěšně bojovali proti podvodům a střetu zájmů. Dnes mám tu čest vám představit návrh absolutoria za finanční rok 2018 ostatních institucí. Je mi potěšením, že Evropský účetní dvůr došel k závěru že zkoumané dohledové a kontrolní systémy fungovaly ve všech eh, případech efektivně a že nebyly objeveny žádné významné systémové vady. na základě dokumentů jako jsou výroční zpráva evropského účetního dvora za rok two thousand and eighteen a výročních zpráv jednotlivých institucí relevantních účetních uzávěrek a vnitřních auditů jsem připravil návrh absolutoria. Vycházel jsem i z výměn názorů v rámci výboru pro rozpočtovou kontrolu, odpovědí daných institucí, i z individuálních kontaktů s institucemi a službami. Než přejdu k samotným institucím, rád bych vyjádřil spokojenost s obecně dobrou situací, co se týče finanční správy posílení systému vnitřní kontroly a s tím spojených postupů, zlepšení komunikace a jasných strategií pro zvýšení transparentnosti. V užívání finančních zdrojů nejsou žádné zásadní problémy. A zjevná je i snaha o modernizaci a zrychlení administrativy. Za poslední léta zažádal výbor pro rozpočtovou kontrolu skrze absolutoria o zlepšení v mnoha oblastech. Díky monitoringu všech oblastí můžeme zaznamenat mnoho pozitivních trendů. Přejdu ke kon konkrétním bodům a budu velmi stručný, protože všechny návrhy zpráv jsou už k dispozici a zajímá mě váš pohled, proto nechám více času k vyjádření vašich komentářů. Začnu radou. Musím opět zdůraznit, stejně jako na předchozích jednání, že výbor pro rozpočtovou kontrolu a rada musí najít kompromis v rámci procedury udělování absolutoria. Coby raportér absolutoria rady jsem měl několik velice plodných neformálních schůzek. Jsem proto přesvědčený, že jsem schopen společně s paní předsedkyní Monikou Holmajer najít rozuzlení těchto dlouholetých nedorozumění a společně s dalšími koordinátory tento rok dospět k oficiální shodě mezi parlamentem a radou při postupu udělení absolutoria. Evropský soudní dvůr. Co se týče Evropského soudního dvora, jsem si vědom dalších plánovaných organizačních a procedurálních opatření, které mohou dvoru zvednout stále narůstající pracovní zátěž z tohoto důvodu bych rád zdůraznil ty části návrhu zprávy, které apelují na hlubší reformu vedení případů a bezpapírovou správu a výměnu dokumentů přes aplikaci e-Kuria. Evropský účetní dvůr. Se zvláštním důrazem chci zmínit četná zlepšení Evropského účetního dvora v rámci jeho snah zefektivnit systém vnitřních kontrol a revidovat a potvrdit spolehlivost vnitřních ex ante a ex post auditů. Také chci vyzvednout pokroky v oblasti transparence nebo vydání nové směrnice týkající se etiky. Mnoho z těchto eh, pokroků vzniklo na popud OLAFu, který vyšetřoval činnost bývalého člena dvora a mimo jiné kritizoval i kontrolní mechanismy, které tehdy byly používány. Evropský hospodářský a sociální výbor a výbor regionu. Obecně vítám snahy Evropského hospodářského a sociálního výboru a výboru regionu zlepšit komunikaci a zajistit si tak větší viditelnost oceňuji že oba dva výbory zahájily spolupráci mezi svými orgány a dokonce na základě administrativní dohody založily společné orgány. ve zprávě zdůrazňuji své přání aby oba výbory pokračovaly v této spolupráci kterou je možné určitě ještě zintenzivnit. a nyní mi dovolte dotaz. olaf vám přednedávnem poskytl tajnou zprávu týkající se obtěžování mezi zaměstnanci Evropského hospodářského a sociálního výboru. A jak už to tak bývá, z dobrých zdrojů vím, že Evropský výbor eh, pro hospod, Evropský hospodářský a sociální výbor nedopadl zrovna nejlépe jedná se o klíčový dokument pro udělení absolutoria a je proto o to více zarážející že rozhodnutí olaf nám nebylo poskytnuto. rád bych vás jako zpravodaj chtěl požádat o poskytnutí kopie této zprávy. a dotaz můj zní jak hodláte postupovat nadále jakým způsobem hodláte reflektovat závěry olaf? evropský ombudsman a evropský inspektor um, ochrany údajů. Co se týče evropského ombudsmana a evropského inspektora ochrany údajů, dvě menší instituce, uvědomuji si, že zvýšený objem práce v, kontrakt, v, kontrakt, v kontrastu s jejich omezeným rozpočtem je tady více jak viditelný podporuji myšlenku sladit strukturu organizací s jejich skutečnými potřebami a to tím že se identifikují ty činnosti které budou spravovány stálými zaměstnanci. nicméně ve svých zprávách žádám o studie případného zvýšení efektivity touto eh, reorganizací a přerozdělením činnosti. a teď mi dovolte pár slov na závěr. a konečně bych rád zdůraznil všechny pokroky za poslední roky v oblasti výkonného rozpočtování etického rámce včetně všech jeho pravidel a postupů stále většího množství opatření ke zvýšení transparence nebo velkého množství meziinstitucionálních dohod o spolupráci. Ve všech svých zprávách kladu důraz na spolupráci a sdílení zkušeností mezi všemi unijními institucemi. Navrhuji a podporuji zvýšení míry propojování v rozličných oblastech, aby byl zajištěn co možná nejlepší systém sdílení osvědčených postupů a aby vznikly společné postupy práce. Děkuji vám za pozornost a budu se těšit na vaše postřehy. Erst herzlichen Dank eh, dafür. Srdečně děkuji a dodávám, že pokud jde o výsledek toho, co eh, plánuješ eh, pro dojednávání s radou, tak eh, my podáme tuto otázku také koordinátorům, aby jsme jim to dali na cestu na základě toho, co zde bylo předloženo. Možná, že to tím uzavřeme, uvidíme, jak daleko dospějeme a zda je rada k tomu připravena. Uvidíme, alespoň to takto zkusíme. Srdečně vám děkuji a první bude kolegyně Isabel Garcia Munoz jako stínová zpravodajka pro ostatní instituce. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji rovněž panu zpravodaji za tuto rozsáhlou práci k těmto osmi zprávám, pokud jde o ostatní orgány. Já jsem zaznamenala, že vyhověl i těm požadavkům pokud jde o počet operací účetního dvora, tedy byly sníženy. Rozsah a závěry tohoto okruhu jsou tedy omezeny, byly omezeny. Ale zvláštních zpráv přibývá a já mám za to, že účetní dvůr by měl hledat lepší rovnováhu, vyváženost v rámci svých priorit. Já konstatuji, že vy, pane Zdechovský, eh, jste eh, doplnil řadu odstavců eh, a ostatně s jejich obsahem zcela souhlasím, které ale zdá se jsou roztroušeny na zprávy trochu libovolně týkají se EVSA, Rady, Evropského soudního dvora, také ombudsmanky, ale e, není to uvedeno ve zprávě o účetním dvoru. To by vlastně tam mělo být, protože je to výlučná pravomoc e, dvora a ostatní orgány e, na tom nenesou žádnou vinu. A proto bych navrhovala, aby ty odstavce, kde jde právě o tento požadavek, se vyskytovaly pouze u účet o zprávy, nebo ve zprávě o účetním dvoře, ale jinde ne. Myslím, anebo všude. Myslím, že by bylo lepší, kdyby eh, zvítězila ta první varianta, pokud s tím souhlasíte. Já to mohu také zpracovat v podobě pozměňovacího návrhu, anebo to můžeme samozřejmě i bilaterálně projednat. Jsou to skutečně brilantní zprávy, které jste zpracoval a já mm, budu velice ráda, mm, když vám budu moci pomoci. Pak se ještě táži, zda by nebylo dobré, kdyby e, účetní dvůr zpracoval zvláštní zprávu o institucích, tak jak to dělá pro agentury Chtěla bych požádat o horizontální zprávu pro ostatní instituce obecně. Ano, promiňte, nebyla mi eh, stanovena žádná časová lhůta, proto spěchám, ale můžu samozřejmě hovořit i pomalej, říká paní zpravodajka. Jedná se o horizontální zprávu pro agentury, která je zpravidla eh, vypracovávána. A tím máme možnost, stejně tak jako u zvláštních zpráv, tam zapracovat tyto eh, zvláštní aspekty. A pak budeme moci v jediné zprávě probrat všechny ty otázky, které mají horizontální charakter a které se týkají eh, všech institucí, například výměnu dobrých praxí nebo i meziinstitucionální spolupráci Eh, to také zmínil pan zpravodaj. Můžeme to udělat i jinak, ale toto je můj podnět podnět na paní předsedkyni a také na sekretariát, pokud jde o další kolo. Pokud jde o další pozměvací návrhy, které bych chtěla zmínit, eh, ostatně na nich ještě pracuji a budu ještě na nich pracovat. Co mi eh, velmi leží na srdci, je dohoda mezi EVSA a ADR s parlamentem a komisí. Protože měla, už jsem několikrát na tom poukázala, že to zdá se není zcela vyvážené a jde to na, eh, nebo na, k tíži výboru. Máme tady 60 eh, překladatelů, kteří eh, patří k ředitelství parlamentu tuto vědeckou službu můžete využít, ale v podstatě eh, musíte pak zadávat práci i externě a smluvně parlament platí 1 milion eur ročně za to, aby externí náklady za překlady byly uhrazeny. Tyto prostředky by se daly využít jinak pokud eh, by náklady za překlady nebyly příliš vysoké. Já se domnívám, že to není dobrá zpráva rozpočtových prostředků. Na to bychom měli myslet. To, též platí pro dohodu mezi komisí a Evropským hospodářským a sociálním výborem. Týká se to například i budov, Beliard 68 eh, a tak dále. Nad rámec veškerého vysvětlování stále nechápu, proč nebo jak to, že to sloučení může eh, eh, eliminovat 10 tisíc metrů čtverečních a eh, stále se tam vyskytuje azbekt, azbest. Já si myslím, že výbor by měl provést do budoucna externí hodnocení dopadů, než se k něčemu zaváže. Pokud jde o obtěžování, to také bylo projednáváno v Evropském hospodářském sociálním výboru. Myslím, že Olaf přednedávnem předložil k tomu zprávu, ale stejně tak jako pan zpravodaj, nevím, proč naše předsedkyně nemůže dostat kopii zprávy. To přece může proběhnout důvěrně. Já bych o tom ráda měla kopii abychom to mohli zohlednit ještě před uplynutím lhůty pro podávání pozměňovacích návrhů. Pokud to nemůže získat předsedkyně, tak snad aspoň sekretariát. Pak eh, po soukromé používání eh, vozidel Evropským hospodářským a sociálním výborem. A pak bych navrhovala, aby eh, se trošku upravila eh, eh, smlouva, pokud jde o Evropský regionální výbor. Děkuji. Vielen herzlichen Dank. Olivier Chastel. Merci, madame la... Děkuji za slovo, vážená paní předsedající, milí kolegové, kolegyně. Já bych samozřejmě rovněž rád poděkoval Tomáši, našemu zpravodaji, za velice vyváženou práci v našem výboru. Skutečně tyto různé zprávy, které nám předložil, podle mě opravdu to nepředstavuje z našeho pohledu žádný skutečný problém. Jediné, na co bych rád obrátil pozornost, je několik následujících bodů těchto absolutoriích, podobně jako i v minulosti, si myslím, že bychom měli zdůraznit důležitou evoluci v oblasti digitalizace. To je důležité ve všech našich institucích. Na to si myslím transversálně napříč institucem bychom na to měli pokázat digitalizace v různých institucích. A další věc, opět taková transversální, to v různém stupni je to pravda všude. To je ta politika lidských zdrojů z dlouhodobého hlediska, genderová záležitost, osoby s postižením, možný kariérní postup, vyvážený přístup soukromého, profesionálního života, trošku mm, bychom tomu mohli věnovat samostatnou pozornost horizontálně u všech těchto institucí. Dneska dopoledne jsme o tom hovořili u těch jiných absolutorií. Nebo věnovat pozornost tomu, jak bychom mohli navýšit naše úsilí, abychom urychlili proces udělování absolutoria, protože často nám bylo řečeno, že pokud by měli výsledky N plus 1 v tom roce N plus 1, že by to bylo koherentnější, než řekněme někde uprostřed roku N plus 2. To je pouze taková obecná poznámka a ještě několik konkrétních poznámek. Nejprve účetní dvůr. Já samozřejmě děkuji za práci v tomto ohledu statistická navýšení těch 10%, to já nevím, zda to je nějaký veliký rozdíl. Spíš bych dal přednost tomu, aby se účetní dvůr zabýval těmi oblastmi, kde skutečně jsou ty jasné známé problémy a nejde pouze například o chybovost eh, v některých doménách aktivit, výzkum, agri a tak dále. To si myslím, že by bylo mnohem lepší k tomu přistupovat takto. A pokud je o SVČ, ano, tam je to navýšení rozpočtu pro Stratkom, pro tu konkrétní pracovní skupinu. Ale tento rozpočet by podle nás mohl být využit především k boji proti fake news nebo takový institut pro budoucí diplomaty například. Tam budeme potřebovat další prostředky. Podobně jako ostatní kolegové, rád bych mm, ocenil to, že se snažíme o lepší spolupráci mezi radou, parlamentem, zlepšila se ta spolupráce a skutečně podobně jako vy ostatní doufám a věřím, že to bude vést ke konstruktivnějším pozitivnějším výsledkům než v posledních letech. No a nyní Evropský soudní dvůr. Taková globálnější reflexe pokud jde o, pra, o práci stažéru. To si myslím, těch stážistů, to si myslím, že si zaslouží rovněž samostatnou pozornost. A za zpráva by mohla ještě přesněji popisovat problém některý, toho, že se využívají služební automobily, mm, řidiči tímto způsobem. To si myslím, že bychom měli trošku zdůraznit. A pokud jde o ombudsmanku, Možná bychom mohli zdůraznit takový reálný plán toho, jak by pracovníci eh, tohoto úřadu mohli mít možnost lepšího, zvá- eh, lepší rovnováhy eh, mezi soukromým a pracovním životem a rovněž takzvaný teleworking. Tak to je všech z mé strany. Děkuji. Děkuji, Olivier. A nyní má slovo pan kolega Pexa. Děkuji Tomáši za e, tvůj návrh zprávy. Byl skutečně kompletní a souhlasím s většinou doporučení. Nicméně jako stínový zpravodaj e, skupiny mám několik důležitých prvků, které si zaslouží pozornost. Za prvé, pokud jde o e, radu, tak tady jsme pro odsunutí absolutoria jsme zneklidněni konfliktem eh, nebo eh, konflikt střetu zájmu eh, jednoho člena členský, jednoho členského státu, který profituje z evropských fondů a přitom o nich vyjednává je nutno urychlit eh, stávající vyšetřování a zajistit, aby parlament byl informován o závěrech v každé fázi auditního procesu. Pokud jde o výbor regionu, chceme zdůraznit, že po téměř 20 letech eh, je tady případ interního oznamovatele a tento případ stále nebyl vyřešen a mediační proces má teprve začít v nadcházejících měsících, zatímco výbor regionu nabídl mimosoudní eh, urovnání Eh, v září. Eh, faktem je, že to bylo důvěrné a není to přijatelné, protože jakákoliv eh, dohoda o urovnání by měla být transparentní. Výbor regionu by po dvou desetiletích měl uznat tohoto bývalého auditora jako oznamovatele boda FIDE u omluvit se mu a také přijmout opatr- opatření k nápravě. A než se to nestane, tak zelení odmítnou udělení absolutoria instituce by měly usilovat o smysluplnou transparentnost, přístup k informacím a dokumentaci. Pane kolego Peksa, přerušuje paní předsedkyně, prosím, abyste zpomalil svou dikci? Ano, učiním tak, říká pan Pekse. Takže instituce by měly občanům poskytnout čitelné informace a přístup k informacím a dokumentům, například misím, událostem, akcem, lobování, závěrkám, stanoviskům. Dále chceme zdůraznit úsilí institucí z hlediska ochrany dat a kyberbezpečnosti a využívání otevřených platform, eh, na používání stan- lepších standardů pro zajištění soukromí občanů, implementace společného etického kodexu, který stanovuje eh, určitá eh, pravidla etického chování, také si zaslouží prioritu, také by tady měly být pokyny na ochranu oznamovatelů, veřejná prohlášení, eh, která eh, slouží k zamezení střetu zájmu a podobně. Také je nutno eh, vytvořit konkrétní akční plán k redukci ekologické nebo uhlíkové stopy a vytvořit udržitelnější pracovní prostředí. Děkuji. Děkuji vám za zohlednění potřeb tlumočníků, kteří to nemají s námi vůbec snadné, eh, když mluvíme tak rychle, což je pro nás zcela normální, ale pro ně to není snadné. Takže vám srdečně děkuji a nyní se opatrně táží, zdali z ostatních eh, frakcí ID, EKR, GUE jsou nějaká přání se vyjádřit. Vidím, že tomu tak není. Pak se ještě hlásila ale Lara Wolters. Děkuji. Dva body týkající se rady. Za prvé, myslím, že budeme chtít zařadit bod eh, k problematice, kterou jsme zjistili v rámci eh, výstavby eh, Evropského domu, což je už ukončeno, ale v minulosti tam byli dělníci bez pracovních smluv a pracovali také bez pojištění. Myslím, že to bylo i publikováno v belgických novinách, nevím, zda i jinde. A mm, dva poslanci z mé politické skupiny eh, vznesli dotaz na toto téma. To by mělo být zahrnuto do zprávy. A za druhé, sponzorování eh, eh, rady nevím, jestli se mám smát nebo plakat, když zjišťuji, že Chorvatsko má nyní speciálního sponzora na benzín. E, e, tady Eh, někdo říká, že rada nebo předsednictví eh, toho využívá, eh, ale samozřejmě je zde určité riziko, určité škody, když toto sponzorování bude pokračovat. Byla bych tedy ráda, kdybychom v našem výboru mohli na to poukázat nebo se na to podívat. Myslím, že bychom měli skoncovat s takovýmto typem sponzorování sponzorů, sponzorování. Eh, tato doporučení ombudsmanky bychom měli zařadit eh, do zprávy. Eh, myslím, že se to bude týkat rady v Dubnu. Děkuji. Dobrá, takže dávám ještě jednou slovo panu Zdechovskému. Colleague, dear shadow reporters, um, I would like to thank... Vážení kolegové, vážení stínoví zpravodajové, Děkuji vám za eh, vaše připomínky a odpovědi a hlubokou znalost zprávy. Rád bych s vámi spolupracoval na zprávách ehm, a na tom, co bych já chtěl předložit jako ehm, ty nejlepší možné zprávy za eh, daný rok. Myslím, že spolu odvedeme skvělou práci a myslím, že to bude skutečně velmi užitečné na příští období to poskytne mnoho inspirace. Nemám nic proti vašim pozměňovacím návrhům a jsem připraven o všech eh, diskutovat. A zejména k radě. Mám za to, že s radou vedeme velmi otevřený dialog nyní a chci poděkovat panu Velemu z Evropského parlamentu, chci poděkovat eh, také eh, kanceláři paní Holmajer, eh, která odvádí skvělou práci. Chci poděkovat vám za podporu během těchto jednání a doufám, že pro nás, pro poslance národních států, je velmi důležité nalézt skutečné řešení. A doufám, že letošní rok eh, nám přinese historický moment, to znamená řešení eh, tohoto desetiletého příběhu, který se každým rokem opakuje totiž, že rada není připravena na absolutorium. Eh, už mnoho let zaznívá kritika, ale já myslím, že nedošlo k dialogu a já myslím, že je na čase s tímto dialogem začít a osvědčit, že jsme skutečně připraveni k nalezení řešení. Hezký den vám přeji. Já se domnívám, že rozhovory s radou ještě zůstanou napínavé. My konec konců eh, se chceme domluvit na setkání společném a doufám, že se zblížíme ještě více než dosud. Tomáši, ještě jednou srdečné díky za to a děkuji také kolegům a kolegyním, které se zabývali eh, s těmito institucemi. Děkuji jim za odbornou práci. Máte ještě otázky nebo připomínky k tomuto bodu? pořadu jednání není tomu tak, takže se podívám do svých eh, podkladů, eh, jaký je další bod pořadu. Je to Absolutorium 2018, ale jak si nám docházejí zpravodajové, myslím, že jsme na tom příliš brzy. Myslím, že budeme muset přerušit, protože kolegové ostatních institucí byli příliš rychlí a chybí mi zpravodajové pro společné podniky. Možná, že by poradkyně ECR eh, mohla eh, vybídnout eh, své kolegy, aby se laskavě dostavili. Sekretariát rozpočtu rozpočtového výboru nebo výboru pro rozpočtovou kontrolu to učiní, protože bez nich to bude obtížné. Každopádně uděláme krátkou přestávku a vyčkáme, až se dostaví. Tomáši? Desetiminutová přestávka. So, sorry very much. The minutes are over. Takže, milí kolegové, milé kolegyně, 10 minut uplynulo a musíme pokračovat. A nyní to budou společné podniky. Já se omlouvám našim zpravodajům. My jsme v podstatě tak urychlili rychle ten program, museli jsme vám zavolat, omlouváme se, stihli jsme to dříve, než jsme předpokládali. Takže opětovně začínáme a nyní má slovo pan Brudžinský, prosím. Děkuji, děkuji za slovo, paní předsedající. My vám to vůbec nemáme za zlé, že jsme se museli dostavit rychleji. Já bych začal tím, že bych poděkoval. Poděkoval bych při přípravě všech těchto záležitosti, zprávy, jednak je to sekretariát našeho výboru, naši poradci, Kamila Žušinská, té bych chtěl poděkovat jmenovitě. Takže Paní předsedající, dámy a pánové, 14.11.2019 Evropský účetní dvůr zveřejnil skonsolidovanou zprávu, která se týká právě společných podniků. A v této zprávě přišel s názorem, pokud jde o účetnictví všech těchto jednotlivých společných podniků. A dále je to stanovisko, které se týká zákonnosti a řádnosti transakcí, které se týkaly všech účetních záležitostí těchto společných podniků. Dostoupili k závěru, že tam došlo k určitému spoždění, pokud jde o program Horizon 2020 a účetní dvůr hovoří o tom, že tento program v podstatě byl, ale teda ten, to předchozí období bylo úspěšné a obrátil pozornost na ITER, FORIT, především hovoří tam o riziku zvýšení nákladů při realizaci jednotlivých projektů. 2018 ten a tyto projekty, které se týkají právě zprávy ohledně absolutoria společných podniků, o kterém hovoříme na dnešním zasedání. Jednak je to rozpočet, to znamená nakládání s tímto rozpočtem společných podniků, jaké jsou výsledky, jaký je rekrutment, jaké jsou záležitosti v oblasti lidských zdrojů, veřejné zakázky a zároveň, pokud jde o monitoring těchto projektů, řádnosti, účetnictví a systém vnější kontroly v roce 2018. V posledních několika finančních letech žádné z těchto osmi společných podniků nebylo odloženo nebo zamítnuto. Poslední se týkalo poslední, eh, v roce 2013 Artemis Janiak a 2014 ITER Artemis a Eniak. Zdá se, že podobný trend bude převládat i ve stávajícím roce. Pokud jde o společné podniky, tato situace je dobře kontrolovaná, nevidíme tam nějaké zásadní problémy v letošním procesu udělení absolutoria. Ovšem jsou zde určité oblasti, které vyvolávají obavy, na ty jsme obrátili naši pozornost a to jsou oblasti, kde očekáváme určitou nápravu. Proto bych poprosil ještě pana profesora Legutka, aby se zabýval konkrétními oblastmi zprávy těchto společných podniků. Pane profesore, prosím. Takže prosím, pane profesore, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedající. Několik ještě bodů. Takže nejprve je to podnik IMI 2. V roce 2018 tam jsme měli přezaměstnanost o 21%. To bylo příliš vysoké číslo pro mm, takovou, takový společný podnik, protože obvykle je tam 6% nárůst. Osm, tí, osm lidí tam mělo dlouhodobou, ne, bylo v dlouhodobé neschopnosti, to bylo v roce 2018. Pokud je o tento společný podnik IMI2, tím byly operace schopny v roce 2019, ovšem zvýšilo se riziko toho, že tento společný podnik IMI2 a jeho operační cíle nebudou splněny podle plánu. Proto využili například i dočasné pracovníky, což představuje 9,6 všech zaměstnanců v roce 2018. Čili to je společný podnik IMI 2. No a nyní jsou to elektrické součásti a systémy pro vedoucí postavení Evropy. Tam jsou závažné nedostatky, pokud jde o zadávání zakázek, administrativní, především pro administrativní služby a hotovostní příspěvky do administrativních nákladů, které představovaly více než 1 milion eur a které nebyly vyfakturovány Eh, než eh, tam nastavili možnost eh, Excelu. Dále to je Společný podnik Clean Sky 2 ve srovnání s rokem, 2017, v roce 2018, tak tam opětovně hm, tam byla přezaměstnanost u dočasných a kontra, u pracovníků a kontraktorů. U těch dočasných pracovníků se ten obrat zvýšil o téměř 17 a využívání eh, těch dočasných pracovníků se téměř dvojnásobil. A potom je to společný podnik mm, eh, u bioodvětví 182 milionů 500 tisíc to, byla, to byla hotovostní příspěvky ze strany jednotlivých odvětví eh, do nákladů tohoto společného podniku pouze 800 tisíc eur. Tam bylo k dispozici do konce roku 2018 a proto se komise rozhodla na konci roku 2018 zredukovat rozpočet pro tento společný podnik na rok 2020 na 205 milionů eur z 205 Eh, se teda, to znamená, promiňte, omlouvá se řečník, já jsem se tady zmínil, to je to spousta nul. Takže ještě jednou. 205 milionů. Ano, na 140 milionů, ano, tak teď, jsem, teď už jsem to řekl správně. Je zde ale veliké riziko toho, že ty minimální industriální příspěvky se vlastně mm, nesplní a do e, období ukončení tohoto společného podniku. No a potom je to ter, termonukleární energie, energie z jaderné syntézy. To je skutečně takový megaprojekt a v podstatě je to takový nejsložitější případ Eh, samozřejmě jsme se tomu věnovali, je to samozřejmě i v, té, eh, v tom návrhu zprávy zmíněno. Pokud jde o tu etapu eh, přípravy projektu, tak tam to bylo 12 miliard eur, tak to znamená navýšení ze 6 6 milionů 600 tisíc eur. Víte, já se omlouvám, ale ty nuly, miliardy, miliony, to skutečně se mi z toho točí hlava. Čili tuto rada schválila v roce 2012, ovšem tam nejsou eh, prostředky pro naléhavé záležitosti. Komise navrhuje na 24 měsíců z 10 na 12 eh, v rámci rozpočtu, že takové navýšení by bylo asi nejvhodnější, aby jsme to pokryli. V listopadu 2016 rada organizace ITER schválila novou linii pro tyto projekty, kde se očekávají ty, mm, ohledně ty první plazmy a operační etapy, ty první operační fáze do roku 2025. Pokud jde o dokončení této etapy do roku 35, čili to již bylo eh, zahrnuto. V roce 2010 eh, se očekávalo, že bude dokončena tato první etapa do roku 2022. V roce 2018 ITER zaznamenal určité nedostatky v plánování rozpočtu, pokud jde o platby, které byly nakonec zapotřebí v roce 2017-2018, to překročilo připravené platby v rám, nastavené v rámci eh, existujícího rozpočtu. Byly tam interní problémy. V lednu 2018 Evropský soudní dvůr anuloval výsledky výběrového řízení, včetně těch osob, které byly najmuty z rezervního seznamu. Byly tam určité nedostatky, v interní v strategii interní, interní komunikace, to ale bylo řešeno, vyřešeno. A jelikož Velká Británie oznámila radě o rozhodnutí opustit Unii a Euratom, tak samozřejmě i tyto skutečnosti musíme vzít v potaz v aktivitách tohoto společného podniku po roce 2020 a projektu ITER. Čili paní předsedající, s vaším dovolením pan Brůčinský by ještě pokračoval. A tím uděluji slovo zpět panu Brudinskému. Bardzo děkuji, paní Děkuji za slovo, paní předsedkyně. A dále je to Shift to Rail, společný podnik, procesní mm, záležitost v roce 2018. Jeden člen eh, se vlastně stal podnikem, kde tam je vlastně zakladatel, který je vlastníkem a zastoupení e, tohoto subjektu teda se zvýšilo i v, v, v té radě tohoto podniku, výkonné radě. Pokud jde o předpisy společných podniků, tak tam je nedostatečným způsobem řešena právě tato záležitost, pokud dojde vlastně k převzetí tohoto společného podniku jinými subjekty z daného odvětví, nebo jaký to může mít i dopad potom, pokud jde o vyvážené zastoupení těchto členů eh, v řídící radě. Cezar. 2018 účetní dvor přišel se zvláštní zprávou, která se týká této oblasti ohledně modernizace organizace tohoto podniku a většina kontrolovaných projektů by byla financována bez podpory eh, Unie rovněž poukázali na to, že jsou tam určité nedostatky, pokud jde o financování, o jednotlivé etapy, pokud jde například o leteckou navigaci v této oblasti. Tam byly určité nedostatky rovněž zaznamenány. A dále e, jsou to paliva a vodík. Tam u toho skutečně těch palivových článků nevidíme nějaké velké problémy. U tohoto společného podniku Jediný problém byl u toho přístupu k sedmému rámcovému projektu, především pokud je o návrat nákladů v projektech 7PR a především to bylo 79,6%, pokud jde o ty platby. To byl ten výsledek. Toto, je, toto jsou informace, které se týkají společných podniků. My navrhujeme udělit absolutorium všem těmto společným podnikům a rádi bychom zahájili s kolegy a kolegyněmi diskuzi k tomuto tématu. Děkuji. Vielen herzlichen Dank. Děkuji oběma zpravodajům za vynikající práci a nyní přichází na řadu stínový zpravodajové kolega Píper z EPP je první. Děkuji paní předsedkyně, děkuji také zpravodajům to, co říkají zpravodajové v EPP, plně sdílíme a podporujeme a mm, podpoříme absolutorium nebo to, co k tomu bylo řečeno. Předložíme ovšem také několik pozměňovacích návrhů, dva nebo tři. Doníváme se, že společné podniky toho pro Evropu dělají mnoho dobrého, vytváří přidanou hodnotu vždy, ehm, když jsem na kontrolním výboru, tak je to vlastně jediné místo, kde se o nich něco dozvídám a to je pro daňové poplatníky škoda. Musíme komunikovat navenek. Právě v tuto dobu musíme neustále vysvětlovat, jakou přidanou hodnotu hm, tady na evropské úrovni máme a vždy, když ty finanční a hospodářské věci Eh, tady projednáváme a máme tam konkrétní výsledky, tak to musíme sdělovat veřejnosti. To platí pro všechny z nás. Já jsem tady mm, naslouchal a byl jsem trošku zklamán s ohledem na to, co společné podniky tady dělají. Technická poznámka, hodnocení těch věcných vkladů, tam je potřeba to hodnotit seriózněji. My jsme k tomu předložili pozměňovací návrh. A třetí, poslední poznámka, to je k ITER. Myslím si, že zpráva ECR eh, e- e je příliš negativní. Měli bychom změnit to vyznění ono to není zas až tak negativní a proto bychom některé věci chtěli naformulovat o něco optimističtěji. Tak, abychom ehm, těmto společným podnikům narýsovali trochu pozitivnější budoucnost. Děkuji Lara Voltas, která tady nahrazuje kolegyni Grapíny. Děkuji. Paní Grapín je stínovou zpravodajkou naší frakce a předala mi své poznámky. Zmíním některé věci z jejich poznámek, které jsou dlouhé tři stránky. Ona to vše sleduje velmi podrobně a já se snažím, budu se snažit z toho něco vybrat, protože jinak to bude příliš dlouhé. Hovoří o tom, že výsledky společných podniků v roce 2018 byly přínosné a pozitivní a že překonali překážky, na které naráželi. Děkuji eh, zpravodajům za návrh, těší se na spolupráci a říká, že výsledky účetního dvora a auditů společných podniků a ty eh, výroky, eh, které jsou dobré, pokud jde o řádnost a legálnost za tento rok, že to je všechno pozitivní a že se dostavil lepší výsledek než v minulých letech. Dále se také vyjadřuje k počtu společných podniků. Já z nich zmíním několik. Myslím si, že některé věci již zmínili ostatní kolegové, například Shift to Rail. Tady uvedla že tady firmy udělaly pokrok v dosahování požadovaných cílů a nebo eh, je potřeba dotržovat protipodvodovou strategii do roku 2020 a mm, to vedlo k tomu, že tam vlastně eh, po, po hodnocení těchto věcí to vedlo eh, k pozitivním zjištěním, nic, nebylo potřeba se obrátit na OLAF a um, tady vlastně se ale neřeší eh, dostatečným způsobem řádné zadávání zakázek v některém odvětví a pokud jde o Clean Sky 2, tak eh, tady hovoří o revizi finančního nařízení a interní audit vydal doporučení eh, firmám, pokud jde eh, o rozvoj registru konsolidovaného rizika a zdůrazňuje, že v roce 2018 došlo ke třem případům tvrzených podvodných aktivit u příjemců a bylo to nahlášeno OLAFu a tyto firmy mají přijmout příslušná opatření, aby podvodům do budoucnosti bránili. Pokud je iniciativu pro inovativní léčiva a příslušný eh, společný podnik eh, říkají, že tady eh, byl velký pohyb zaměstnanců, ale to vlastně zmínil i jeden z kolegů. A um, bylo tady mnoho smluvních zaměstnanců a situace se zhoršuje, protože v roce 2018 tady vlastně pouze polovina z těch stálých zaměstnanců byla vůbec schopná práce, protože zbytek byl nemocný. Pokud jde o biotechnologie a ten příslušný společný podnik, tak tady říkala, eh, že tam chyběly eh, klíčové indikátory výkonnosti eh, v některých věcech, a, ale v podstatě v roce 2018 to fungovalo dobře, efektivně. Je tady ale velké riziko, že minimální příspěvek odvětví vede k tomu, že nebo ten minimální příspěvek odvětví nebude dosažen do, konci, eh, do konce naprogramovaného období. Dále eh, elektronické komponenty, tak tam uvádí že pokud je o administrativní služby, tak eh, tam to není optimální, eh, pokud jde o veřejné o zadávání zakázek a dále ITER, eh, experimentální reaktor, tak říká, že tady byly vážné nedostavku v rozpočtovém plánování pro rok 2017 a říká, že Eh, nezbytné eh, platby v roce 2018 výrazně překročily eh, původně plánované částky v rozpočtu. Říká ale, že podnik dosáhl pokroku v dosahování cílů a systém plánování plateb nebo předvídání plateb byl přepracován pokud je o rok 2019, což působí velmi pozitivně. Těší se na poznámky kolegů a na pozměňovací návrhy, na kterých se bude pracovat. Děkuji. Dank. Děkuji vám mnohokrát, to bylo perfektně shrnuto a tím se jako k třetí dostávám k Martině, která je spravodajkou za Renew obnovu. Děkuji vám zástupci společných eh, podniků, vážení kolegové. Zaprvé chci poděkovat dvěma zpravodajům za kontinuitu zprávy a za eh, absolutorium zaměřené na výkonnost. Já jsem byla zpravodajkou v loni a když jsem to otevřela, eh, ten návrh, tak jsem měla pocit, že čtu svou vlastní zprávu z loňského roku, takže jsem ráda, že tato kontinuita tady eh, je zachována, protože si myslím, že společné podniky potřebují kontinuitu. A chci poděkovat společným podnikům za to, že mm, poskytují Evropě přidanou hodnotu a um, také sílu a jednotu. Jak jsem vám říkala už v loni, když jsem byla zpravodajkou, vy jste vlajkovou e, lodí e, evropského výzkumu vědy a vývoje. Máme ještě co dělat, abychom zvýšili efektivitu systému, nejenom z hlediska postupu veřejného zadávání zakázek a, a, a e, náboru, ale také v rámci e, tendru, tendrových výzev e, reziduální e, chybovost je pod Prahem významnosti, to se tam píše, ale našly se i chyby tam, kde bylo například financování zbytečné Přispívá to také k vytváření jednotného vnitřního trhu, rozvoji služeb ve zprávě Vidíme, že některé společné podniky vykazují nízkou implementaci platebních eh, eh, přídělu, pokud jde o rámcový výzkum, sedmý rámcový program vývoja výzkumu. Takže chci eh, poděkovat všem a chci ještě zmínit, že předložím určité pozměňovací návrhy zaměřené na zvýšení výkonnosti. Děkuji vám. Děkuji Martino a na řadě je opět pan kolega Pexa. Ano, já promluvím jménem paní Rivazy, která bohužel nemůže být přítomna, ale eh, pracuje na pozměvacích návrzích eh, této eh, složce, nebude to ale nic eh, kontroverzního. Takže děkuji vám a za ID a GUE myslím, není přítomen žádný zástupce, takže já opět můžu dát slovo zpravodajům pro případ, že by se závěrem chtěli ještě k věci vyjádřit. Děkuji za slovo, paní předsedkyně dají si pouze organizační technické záležitosti. Všechny jazykové verze tohoto návrhu jsou na našich stránkách našeho výboru k dispozici. Rovněž komise to má k dispozici, rovněž teda tam máme i zprávu účetního dvora, které se toho týká zpráva všech těchto společných podniků, koncové, konečné financování a tak dále. Pokud jde o další harmonogram prací v této oblasti. Předkládání pozměňovacích návrhů do 29.1. letošního roku do 14.00. Hlasování ve výboru 19. a 22. a plenární zasedání, to bude druhé plenární zasedání v březnu. Prosím, abyste předkládali pozměňovací návrhy, my je samozřejmě zvážíme a poté uvidíme, jak se budou zpravodajové. Možná se ještě budeme muset s nimi sejít předtím, než předložíme konečnou verzi. Ještě jednou děkuji. Äh, nochmals ganz herzlichen Dank an die Ještě jednou mnohokrát děkuji oběma zpravodajům a děkuji za dobrou spolupráci se stínovými zpravodají a ještě jednou upozorňuji na časový harmonogram, eh, který máte před sebou i písemně. A pokud jde o e, pozměňovací návrhy, které mají být doručeny a hlasování, tak jak to už sformuloval e, kolega Boržinský, Dále bod 55 různé a 56 příští schůze 28. ledna. Máme schůzi od 9. hodiny do půl jedné a od půl třetí do půl sedmé 19. února stejný čas a pak 20. února dopoledne a 27. ledna máme eh, technický briefing, odborný briefing eh, ze strany komise. Eh, každá frakce tam může vyslat své zástupce nebo poradce a v tomto smyslu můžu uzavřít zasedání a nyní Ich frage einfach nur vor Sie se opatrně táží, zdali můžeme začít v 16 hodin. My se snažíme to ještě domluvit s kolegou Mandou, zdali může být přítomen už v 16 hodin, protože v podstatě jsme plánovali schůzi koordinátorů až na půl pátou. My se opatrně dotážeme kolegy Mandy, zdali by bylo možné, aby se dostavil už na 16. hodinu. Doufám, že se zanedlouho ozve. Eh, takže zatím prosím, aby ti z vás, kteří zůstanou na schůzi eh, koordinátorů, eh, počkali a eh, se všemi ostatními se loučím. Doufám, že od kolegy zanedlouho dostanu zprávu. Děkuji. Damit die öffentliche Sitzung beendet. A tím je uzavřena veřejná schůze.